Takže, prosím, usaďte se, vážení kolegové, začneme. Before we go on to the... Ale předtím, než eh, přejdeme k hlasování, tak bych vám chtěl jenom oznámit v rámci sdělení předsedu, jaká byla rozhodnutí koordinátorů včera večer. Nejprve se to týká nominací zpravodajů a navrhovatelů. A pravděpodobně teď vám přednesu nejdelší název nějaké legislativy od komise, návrh rozhodnutí rady o uzavření dohody o letecké dopravě a uzavření vedlejší dohody mezi Spojenými státy a z první části Evropské unie a členskými státy a dále s Islandem a s Norskem. A koordinátoři se dohodli, že vzhledem k tomu, že ten název je tak dlouhý, tak by to měl udělat pan předseda, tak jak je to obvykle. K dohodě letecké dopravě se Švýcarskem na základě principu rotace, na kterém jsme se dohodli mezi politickými skupinami, půjde eh, ALDE. Dále uzavření dohody letecké dopravě s Brazílií. Bude to paní Tykau jako zpravodajka na základě toho, že už v minulosti udělala zprávu týkající se Brazílie. Dále stanovisko návrhu směrnice Rady o restrukturalizaci eh, rámce společenství pro zdanění energetiky. Bylo rozhodnuto, že bychom k tomu měli připravit stanovisko a na základě rozhodnutí o pravidlech pro státní pomoc, kde jsme přišli na to, že jsme to přidělili GUE a přitom jsme ani nemuseli. Takže GUE teď na prvním místě v seznamu v pořadí a souběžně s bodem 12, což je sdělení komise Smarter Energy. Tyto dva body tedy budou eh, dány dohromady a GUE udělá na základě rotace tuto zprávu. Dále zpráva od komise o fungování a dopadu nařízení 107 o právech postižených osob při letecké dopravě a sdělení komise o nařízení 261, aplikaci nařízení 261. Tady jsme požádali o zprávu vlastní iniciativy, která by pokrývala obě tyto věci. ECR to chtěla sice rozdělit, nicméně koordinátoři se dohodli, že by to mělo být vzato eh, dohromady a na základě toho tedy bylo požádáno eh, zprávu vlastní iniciativy. Dále eh, bude požádán Evropský sociální výbor o stanovisko a dále byla zvážena možnost uspořádat společné slyšení o právech cestujících v letecké dopravě a o tom se rozhodne teprve později, teprve na základě názoru zpravodaje a rozhodnutí koordinátorů. Dále zpráva komise o pokroku, hodnocení dopadu opatření přijatých pro monitorovací systém plavidel. Takže nic k tomu nebude, žádná zpráva. A dále sdělení komise o rozvoji společného leteckého prostoru s Moldavskem. Byl nominován zpravodaj a zase podle rotace to bude ECR. Dále sdělení komise o vesmírné strategii ITRE, pokud se ITRE jako hlavní výbor rozhodne udělat zprávu z vlastní iniciativy, tak ITRE eh, se o tom má rozhodnout 25. jestli to tak udělají. A pokud to tak udělají, tak koordinátoři jsou toho názoru, že my bychom k tomu měli udělat své stanovisko. Nicméně pokud to dělat nebudou, tak my nemůžeme připravovat iniciativu k něčemu, co oni neschválili. Dále sdělení o Single Market Act posílení hospodářského růstu, k tomu nebude nic. Podobně to bude eh, z dokumentu o financování boje proti klimatickým změnám a reforma pravidel pro státní pomoc, o tom jsem se zmiňoval předtím. Tam jsme se rozhodli, že tam Eh, předtím rozhodli, že tam stanovisko uděláme, ale potom jsme zjistili, že to není potřeba, takže ty to, to nebude. Dále jsem od petičního výboru dostal petici přepravců týkající se klimatizace, která by měla fungovat, když jsou kamiony eh, zastaveny tak, aby byly chráněny, chráněno zdraví pracovníků. Jde o to, jestli eh, zavést jako povinnost toto, tuto fungující klimatizaci, která by eh, měla být zapnutána, i když eh, řidiči odpočívají. Doporučení koordinátorů bylo takové, že já pošlu dopis petičnímu výboru a poukážu na to, že fungující klimatizace je už součástí mnoha eh, kamionů, stejně tak ty starší jdou tím zpětně vybavit a rozhodli jsme se, že by to šlo vyřešit prostřednictvím ústního pozněvacího návrhu ke zprávě pana Kocha o bezpečnosti silniční dopravy. Dále komitologie, námitky vůči nařízení o vydávání licencí pro pilety. Pan Kadraoui je stálý zpravodaj, nás informoval, že ta opatření ještě nebyla předána parlamentu a tím pádem to bude trvat nejprve do, nejdele do července. Takže předtím, než eh, vneseme námitku, je na to lhůta eh, tří měsíců a vzhledem k tomu se koordinátoři dohodli, že se vyžádají více informací od komise a budou o tom dále diskutovat při nějaké pozdější příležitosti, až toto sdělení bude parlamentem oficiálně přijato. Eh, v rámci bodu různé jsme udělali přehled o probíhajících projektech STORE. Eh, sekretariát eh, by si měl zřídit informace o těchto projektech. Také o integraci elektromobilů, potom studie na základě dopisu adresovaného předsedovi o budoucích návrzích a o prostředcích, které jsou k dispozici na 2011, se koordinátoři dohodli na následující, následujících věcech. Politické skupiny jsou vyzvány, aby předložili pro zbývající rozpočet na 2001, 2011 návrhy na čerpání rozpočtu tak, aby koordinátoři se mohli dohodnout na příštím zasedání 25. června. Lhůta pro předkládání těchto návrhů politických skupin na sekretariat bude 6. června. Tím už jsem skoro u konce. Nehody na Rýnu. Dostali jsme dopis týkající se této nehody, týkající se plavidla Tioles Waldorf a rozhodli jsme se, že pozveme zástupce komise, abychom získali informace o tom, jak byla vyšetřena tato nehoda. Dále k genderovému mainstreamingu. Dostali jsme dotazník na náš výbor od výboru IMCO, který by měl eh, tedy vést k informovanosti o těchto věcech parlamentu, zejména prostřednictvím výboru. výboru což znamená, že potom bude moci vzniknout pravidelná zpráva paní Tykau, která je místopředsedkyní, která má na starosti genderové otázky, eh, to přeposlala a vzkazuje politickým skupinám, že se mají obrátit na sekretariat, pokud si budou chtít některé z těch otázek vyjasnit. Lhuta zase na odpovědi je 1. června. Dále aktivity předsedu a návštěvy mimo každoroční eh, kvótu. Pan Groš se na to ptal. Účast předsedů výboru mimo kvóty bude probrána s předsedy politických skupin a normálně to rozhodnutí přijímá předsednictvo. Dále rozpočet na rok 2012 bylo rozhodnuto, že u pilotních projektů a u přípravných akcí, které mají být předloženy rozpočtovému výboru do 3. června, se koordinátoři dohodli na základě návrhu pana zpravodaje Liberackého a stínových zpravodajů o následujících třech pilotních projektech. Evropské kulturní a historické dědictví, rezervační rozhraní a dále cestovní ruch a přístupnost pro všechny. To jsou tři projekty, o kterých bylo rozhodnuto. Tolik tedy zpráva z zasedání eh, koordinátorů. Pan Kramer. Kramer? V rámci různé je eh, ta malá chyba. U té studie STOR tam byl rok 2010 a to bylo také schváleno o ekologickém, ekologicky účinné dopravě a potom na konci je tam integrace elektro Eh, mobilů, ale tam má to být o elektrické mobilitě, což je něco jiného než auta, proto bych byl rád, kdyby se to opravilo. Dobře, opravíme to na elektromobily. Ještě se někdo chce vyjádřit ke zprávě se zasedání koordinátorů, eh, kterou vám podal předseda? Je to přijatelné, je to dohodnuto, děkuji vám. Přejdeme tedy k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Takže bych vás všechny poprosil, zda máte hlasovací kartičky, protože na, na řadě je elektronické hlasování. A nejprve si to zkontrolujeme, čili zahajuji kontrolní zasedání, eh, hlasování, zahajuji toto hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Někdo snad podváděl, nikoliv. Všichni se dneska chovají vzorně. Takže můžeme přejít k prvnímu hlasování. Je to eh, návrh doporučení pro druhé čtení Eh, je to eh, společné stanovisko Rady k přeshraničnímu uplatňování právních eh, předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Je to zpráva Ines Ayla Sende. Citace 1, pozměňovací na 30 paní Lichtenberger. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 odpadá stejně jako 46, takže přecházíme k 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 13 eh, od zpravodaje, zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 14 pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 50, 51 jsou stejné od pana Vandela a pana Bacha. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49 od pana Rike. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se um, přijato 16 pro, proti, zdrželi se přijato 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 17 od zpravodaje, kdo je pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poznávací návrh 55, tam se jedná pouze o slova, eh, vzhledem k tomu, že byla schválena 17. at least a and of the possibilities of obtaining legal assistance. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 53 pro. Proti? Kdo se zdržel? S přijetom. 56 protože 17 byla schválená, takže 54 odpadlo. Čili kdo je pro 56? Kdo je proti? Zdrželi se přijatom. 57. Tady máme ústní pozměvací návrh od paní Savisar a pana Bacha místo um, směrnice dá rámcové rozhodnutí rady. Někdo je proti, kde pro, proti, e, proti zdrželi se přijatom. 58. Paní Lichtenberger, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnutom. 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 59 odpadá. 19, zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 62 od pana Danelise. Jedná se jenom o slova a směrnice 95 46 EC. Kdo je pro proti? zdrželi se zamítnuto, 63. Savisár a Bach zase s ústním pozměvacím návrhem, tak jako tomu bylo předtím. Má někdo proti tomu nějakou námitku? Ne, takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 60 odpadá. 61, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schva- přijato. 64 od pana Danalisa. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20 odpadá. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23 a 24 dohromady s pozměňovacím návrhem ústním, který tady vidíte. Nikdo eh, nemá nic proti tomu, bereme to dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dostáváme se až na 20 pětku od zpravodajky. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Je tady ústní poznávací návrh zpravodajky. Když nikdo nic nenamítá, budeme o tom hlasovat. Kdo je pro? To s tím ústním poznávací pro, proti, zdrželi se přijato. Dostáváme se k přílohám. Pozněcí návrh 70 a 71 dohromady pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato 72. Odpadá 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 73 odpadá. Teď úvodní ustanovení 31. Pan Balsaitis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. paní Groši, máme EPO, EPP o e jedna navíc, takže prosím ne. Kdo je pro? Ne. Pardon, kdo odhlasoval? Ne. Takže končím hlasování. Čili my to zopakujeme. Znovu zahajuji toto hlasování. Pozměňovací návrh 31. Hlasujeme o něm teď. Už jste všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 je proti a 19, pro, promiňte, 22 pro, 19 proti, čili je to schváleno. Pozměňovací návrh 32, pan Rike, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřím to, čili ověříme i 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 25 proti, čili zamítnuto. si návrh 1, zpravodajka, kdo je pro, proti?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 Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 odpadá, 35, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 4 pro, proti, Zdrželi se schváleno 5 pro, proti. Zdrželi se přijato. Takže šestka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Třicet 8 teď, ale jenom první část. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnota 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 36, protože ruce se vznášely všude, takže 36 od pana Rika. je hlasování. Všichni jste hlasovali, e, končím hlasování. 28 pro, 13 proti, 1 se zdržel, schváleno. 37, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedmička, zpravodajka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 8, kdo je pro? Proti kdo se zdržel? Schváleno. Devítka pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 s ústním pozměňovacím návrhem, který tady vidíte napsaný. Má někdo námitky proti ústnímu návrhu? Ne. Když ne, tak hlasujeme. 43 s ústním pozměňovacím návrhem. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Kdo se proti? Eh, zdrželi se přijata. 11 pro. Proti. Zdrželi se přijata. 12 pro. Proti. Zdrželi se eh, přijata. Teď závěrečné hlasování, které zahajuje. Všichni jste už hlasovali. Zase nám přebývá jeden za EPP. Takže prosím, aby jeden tedy vypadl. Takže teď už to bude v pořádku. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. 38 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, čili schváleno a můžeme paní Ayala Sende poblahopřát a popřát mnoho štěstí. Change of personnel up the top table. My se tady teď vystřídáme a <clears throat> moje vlastní zpráva o statis automatickém vykazování silniční přepravy. Zboží přepracované znění. Číslo 15. Pan Balčitis. Jde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 4. Jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. Číslo 5. Jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. Číslo 6. Jde pro. Proti. Drželi se. Přijato.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 proti, zdrželi se přijato. 12 a 14 na jednou, kde pro, proti, drželi se přijato. 18, kde pro, proti, drželi se přijato. 19 ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, drželi se přijato. 20, kde pro, proti,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 Teď budeme hlasovat o návrhu, tak jak byl pozměněn. Můžete hlasovat elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 42 pro, Nikdo se netržil, nikdo nehlasoval proti, takže to bylo jednomyslně přehrato. A teď o legislativním usnesení, prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. A tady je 41 pro. Nikdo proti. I to tedy bylo přijato. Peru to tak, že mi tímto dáváte mandát, abych vyjednával s komisí a s radou. Bez ohledu na námitky paní Fostes. Tak. Já se omlouvám panu de Grandes, trošku se musím napít, než budeme pokračovat. It's on liquids, yes. Je to konec konců také o kapalinách. Jenom ověřím, že všechno je tak, jak má být. Návrh zprávy letecké bezpečnosti činnosti se zvláštním zaměřením na bezpečnostní skenéry, zpravodaj pan de Grandes Pasqual. První odstavec, eh, poznávací 26, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 29 s ústním pozměňovacím návrhem, including solid material, pokud to no, někdo namítá, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 30, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 ústním pozměňovacím návrhem, pokud někdo nic nenamítá, tak to tak budu dělat vždycky, jde pro, proti, zdrželi se, přijato, 33, jde pro, proti, zdrželi se, to ověříme elektronicky, hlasujte prosím. Hlasování končí. 20 pro, 21 proti. Zamítnuto. 34 pro, proti. Zamítnuto 35. Pro, proti, drželi se. Přijato. 36, pro, proti, drželi se přijato. 37 pro, proti, drželi se přijato. 38 pro, proti, drželi se přijato. 39 pro, proti, drželi se přijato. 40 pro, proti, drželi se zamítnuto, 42 bylo staženo. Teď část o skenerech číslo 60 od paní Lichtenberger. 60, 84, 87, 140, 159, 162, 5, 7 a 27 vezmeme najednou. Takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Elektronicky hlasujte, prosím. O všech těchto pozměňovacích návrzích, které jsem zmínil. Hlasovali všichni. 14 pro, 26 proti, takže zamítnuto. Teď kompromis A. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Takže 45 až 49 odpadají. Kompromis B. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Ještě uděláme 50. Ne pro. Proti. Drželi se. Ověříme elektronicky. Myslím, že to bylo přijato. Ale už začínám být trošku unavený, tak to radši ověříme. Prosím, hlasujte o 50. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 24 pro, 18 proti, takže přijato. 51 až 56 odpadá, teď eh, budeme hlasovat o 57, od paní Ayala Sender. Bude pro, proti, drželi se přijato. 65 eh, pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 61, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 62. Proti. Zdrželi se. Přijato, ale ověříme to. Ověříme 62. Můžete hlasovat. Pravděpodobně to bylo přijato. Hlasovali všichni. 24 pro, 18 proti, takže přijato. 63 odpadá. 64. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Takže se. Zamítnuto. Teď další sekce, Necessity and Proportionality, 66, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto, kompromis C. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronický kompromis C. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasování končí 26 pro, 16 proti. Takže kompromis C je přijat. 67 až 69 odpadá. Ale musíme hlasovat o 75. Tam jde o poslední větu, text, view a tak dále. Takže o té poslední větě musíme hlasovat. Kdo pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ostatní také odpadají. 73. Zase se dotýká poslední věty. Points out, inside the body. Kdo je pro? <clears throat> Proti? Drželi se? Zamítnuto. A teď jsme u čísla 76. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 80, kde pro, proti, drželi se. Ověříme to elektronicko, elektronicky můžete hlasovat. Hlasovali všichni. 25 pro, 16 proti, takže to bylo přijato. 78 jde pro, proti, drželi se zamítnuto. 79 je pro, proti, zamítnuto. Tak 79 eh, ověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Dvacet čtyři pro, sedmnáct proti, takže přijato. 82. jde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 81 bylo staženo. 80. Od, 3 odpadá. 80. Takže od paní 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ti, kteří se neobtěžovali. Takže prosím, elektronicky věříme 83. Hlasovali všichni. 28 pro, 13 proti, takže přijato. 85, kde pro, proti, drželi se, přijato. 86 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 88, to je pro, proti, drželi se přijato, 89 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronické 89 od pana Marinesku. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 26 pro 15 proti, jeden se zdržel, takže přijato. Kompromis D na dvě části. První část až do Rights and Dignity a druhá část je od Stresses. Takže první část kde pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, přijato. Teď 91 eh, až 90 odpadá, jsme u zdraví, 94 kde pro, proti, drželi se, věříme elektronicky. 94, ještě jednou můžete hlasovat. Hlasovali všichni, hlasování končí. 29 pro, 12 proti, přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. 80 až 91 odpadá až do 106. Takže hlasujeme o 106. Paní Wills, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 109. za pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 112. Eh, rozdělené hlasování. První část až do inzulin. Druhá část od Considers. To bylo zdraženo, eh, staženo. Takže ta první část týkající se inzulínu. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Sto třináct. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis je... Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 115, to odpadá, všechno to tady odpadá až do kompromisu F. Takže kompromis F, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Takhle se mi to líbí. Teď to všechno odpadá. až po 138. Ne, 138 pana, takže 139 od pana Berbona. Kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 141, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Sto čtyři po odstavci tři, kdo je pro? Proti? Tak ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. 144. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 13 pro 24 proti, takže zamítnuto. Ochrana údajů, kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čím se dostáváme ke 150, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď jsme u kompromisu H, kde pro, proti, drželi se přijato. 156, kde pro, proti, přijato. Teď kompromis K, kde pro, proti, drželi se přijato. Čímž se dostáváme k 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Teď zákaz eh, tekutin, aerosolu a gelů. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 173. Ne 174 od paní Vels, kde pro? Podle mého seznamu jsme u 174. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 175. Paní Meissner. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 176, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 177, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 178, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 180, kde pro? <clears throat> Proti. Drželi se. Zamítnuto. 179, kde pro? proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky 179 od pana Vandálena, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, hlasování končí. 24 pro, 18 proti, takže přijato. 181 jde pro, proti, drželi se přijato. 182 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 184. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 183. Tady musíme hlasovat o poslední větě. In particular by making use a tak dále. kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 185. kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 186, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 187, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 188, kde pro, proti, drželi se přijato. Mezinárodní vztahy 189 bylo staženo, 190 odpadá, takže jsme u bezpečnostních skanerů. Číslo jedna. Kdo pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo dvě. Kdo pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tři. Kdo pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Čtyři. Kdo pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Šest. Kdo pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 8, kde je pro, proti. zdrželi se zamítnuto. Číslo 9, kde je pro, proti. Zdrželi se přijato. Kompromis I, kde je pro, proti. zdrželi se přijato. 14, kde je pro, proti Zdrželi se. Ověříme elektronické číslo 14. Takže můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 20 pro 21 proti, takže zamítnuto. 15. Pan Vandalen, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme ještě jednou 15 a to bude stejný výsledek, ale můžete hlasovat. Číslo 15. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 24 pro 18 proti, takže přijato. Číslo 16 od paní Vels, kde pro, proti, Takže se zamítnuto. 18, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. 19. Asi jsem na něco zapomněl, číslo 17. Omlouvám se, takže ještě jednou, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Teď 18 eh, jsme udělali, ty 19. Kde pro? Proti zdrželi se, přijato. 20 odpadá, 21. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověříme elektronické číslo 22 od paní Lichtenberger. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro, 22 proti, takže zamítnuto. 23 jde pro. Proti. Přijato. 24 pro. Proti. Drželi se. Ověříme elektronické číslo 24 od paní Tykal. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. 24 pro, 17 proti, takže přijato 25 od paní Wells, kdo je pro. Proti, drželi se, zamítnuto. Teď stanovisko od NV odstavec 5. Kdo je pro? Proti? 4, 10, přijato. 7 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 8, kdo pro, proti, zamítnuto. Číslo 9, kdo pro, proti, drželi se, zamítnuto. Číslo 10, kdo pro, proti, drželi se, zamítnuto. 11, 12, 13, 14 až k 21 odpadá. Takže teď hlasujeme o 21. Kdo je pro? Proti? Drželi se, ale ověříme elektronicky ještě jednou stavit 21. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 20 pro 22 proti, takže zamítnuto. to. Eh, stanovisko Libe, odstavec 1, kdo je pro? Proti? drželi se. Přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti? drželi se. Přijato. Tři, kdo je pro? Proti? drželi se. Přijato. Čtyři, kdo je pro? Proti? drželi se. Podle mě zamítnuto, ale ověříme elektronické číslo. čtyři prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 22 proti. Takže zamítnuto. Číslo 6, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Číslo 9, Předchozí odpadly, takže můžete hlasovat o devíce, kde pro. Proti. Drželi se. Přijato. Číslo 12. <clears throat> pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme <clears throat> elektronické číslo 12, takže můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím 25 pro 17 proti. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 24, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A teď jsme u závěrečného hlasování. Elektronicky prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím. 37 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, takže přijato velkou většinou. A já blahopřeji zpravodaji panu de Pasqual, de Grandes Pasqual. Next is when we change... Další, my jsme to prohodili, bude to návrh stanoviska. Eh, je to schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolem. Eh, návrhu, návrh stanoviska vypracoval pan Ziller. Začínáme od čtyřky, od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33 eh, a 34 byly staženy, takže se dostáváme k 5, 6, 9 15, o tom hlasujeme unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 35 <clears throat> od paní Tykau. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Čímž se dostáváme až ke 14, druhá část, 37. Ne, od paní Ayali Sanders. Druhá část 37 od paní Ayali Sanders. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Teď bude 14. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 19, 20 a 21 unblock. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, osmička, desítka, jedenáctka, dvanáctka, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, dvacet dva, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět, dvacet šest. Všechno tohle unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, e, přijato. Pozněvací návrhy 40 a 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tudíž se dostáváme pozměňovacímu návrhu 30. Kdo je pro? Je to po úvodním ustanovení 9a a 30. Kdo je pro? Proti? E, zdrželi se? Přijato. Třicet jedna. Ne, tohle odpadá. odpadá to, jestliže se to unblock hlasování nepřijme, neschválí, ale tak teď nevím, jestli se o tomhle má hlasovat nebo ne. Musíme hlasovat o pozměvacím návrhu Tedy pozměvací návrh 1, 3, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Teď se dostáváme k 31. Dvojka odpadá, protože jsme schválili třicítku. 31 od paní Ayala Sender. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování, které zahajuje. Už jste všichni hlasovali. Končím hlasování. 39 pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi schváleno a blahopřejeme panu Zíle. Dobře. tím jsme se dostali díky naší usilovné a soustředěné práci ke konci našeho ranního zasedání. Tudíž se sem vrátíme ve tři hodiny a budeme se zabývat um, zprávou pan Sirikány k prvnímu uh, železničnímu balíčku a dobrou chuť na kávu. Zasloužili jste si ji.